Dear colleagues, please. Vážení kolegové, už eh, jsme měli schůzi Ekon nicméně teď bych vám chtěl popřát šťastný nový rok na eh, řádné schůzi Ekonu. Rád vás opět vidím. A ptám se vás, jestli mohu přijmout pořad jednání. Děkuji vám. A také zápis ze schůze 9. listopadu 2016, 10., 28. a 29. listopadu a také 5. Eh, prosince a 12. prosince. Teď několik oznámení. Chtěl bych připomenout členům, že se bude konat společná schůze Ekon Libe v místnosti PHS 3C50 i hned po e, této ranní schůzi výboru. A během této společné schůze se budeme zabývat pozměňovacími návrhy ke zprávě o e, zabraňování využívání eh, finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu. Potom eh, trialog o financovacím programu, ten první proběhl 15. prosince. parlament poskytl vysvětlení svých pozměňovacích návrhů na této schůzi a zdá se, že existuje ochota e, začlenit tyto návrhy, e, pokud jde o e, výměnu některých formulací. Nicméně pozice Rady a komise zejména k pozměňovacím návrhům týkajícím se eh, PIOB. Eh, představují otázku. Malské předsednictví se rozhodlo, že nejprve se obrátí na členské státy před dalším trialogem. Eh, takže momentálně se druhý trialog může konat až ke konci března 2017. Potom shrnutí rozhodnutí a doporučení koordinátorů z 15. prosince Tady máme potom také nařízení o administrativní spolupráci a e, boj proti podvodům z DPH, směrnice o některých povinnostech DPH pro dodavatele služeb a dál, poskytovatelů dálkového prodeje, potom směrnice o sazbách DPH pro noviny, e, knihy a e, dalších, EPP, potom eh, směrnice, která umožňuje členským státům uplatňovat eh, výjimku z nařízení DPH, to je EPP, eh, potom je tu spoluzpravodajství ECR a SD, stanovisko o iniciativách startupů SD, potom žádost o použití článku 54 pro stanovisko Econ ohledně insolvence, Tady eh, je příslušným výborem Jury a Ekon a Jury, jak bylo rozhodnuto na konferenci předsedů, budou pracovat na základě článku 55, pokud jde o eh, podávání zpráv po jednotlivých zemích. Pokud je, jde o možné stanovisko k CETA eh, za výbor Ekon, které, o které jsme žádali, tak konference předsedů zatím nezaujala stanovisko. Možná, že zaujme dnes, to uvidíme. Každopádně my jsme připraveni. Potom ekonomické řízení. E, bylo souhlaseno, že pan Dijsselblum by měl přijít do našeho výboru dříve, než bylo původně plánováno. E, Potom e, bylo rozhodnuto, uspořádat naléhovou schůzi s panem Dijsselblumem v lednu a koordinátoři schválili také pozvánku Ignacia Biska z italské centrální banky a také guvernéra španělské banky. Pro rok 2017 by komise měla e, přijít do našeho výboru hned po e, stanovisku o rozpočtových plánech. E, koordinátoři shledali, že loni se toto stalo příliš pozdě. Sekretariát Ekonu dostal instrukci obrátit se na sekretariát rady a ne, na, pardon, na sekretariát KONT eh, a uspořádat společnou výměnu názoru se zástupci účetního dvora a SSM. A konečně se koordinátoři shodli na tom, že pozvou eh, viceprezidenta Dombrovsky se na diskuzi o zprávě eh, Gulár. Tak to byla má oznámení a teď se můžeme přesunout k bodu 4 pořadu jednání. A sice rozprava o pozměňovacích návrzích o zprávě Gunara Hekmarka k evropskému semestru. Pane zpravodaji, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a přeji všem šťastný nový rok. Myslím si, že když se podíváme, když se rozhledneme po světě, budeme to rozhodně potřebovat. U této zprávy máme skoro 500 e, pozměňovacích návrhů, konkrétně 493, což je poměrně hodně. Na druhou stranu Většina z nich eh, se týká různých aspektů těch článků, takže ono to zní eh, hůř, než jak to doopravdy je. Každopádně eh, o tuto zprávu je velký zájem a já jsem za to vděčný a těším se na spolupráci se stínovými zpravodají. Už jsme měli příležitost k první diskuzi a chtěl bych říci, že z našeho pohledu že v této eh, do, nejisté době, ve které žijeme, se diskutuje o situaci v USA, o Brexitu, o finanční nestabilitě v některých členských státech a mnoha dalších výzvách a problémech. A myslím si, že pakt stability je ještě důležitější, protože dává důvěryhodnost evropské ekonomice. A pokud e, panuje jakákoliv nedůvěra, tak by to mohlo e, podkopat stabilitu. Zásadní otázka v našich vyjednáváních bude, jak naložit s tím e, pozitivním fiskálním stanoviskem, jak se tomu říká. Já jsem vždycky pozitivní k pozitivním věcem obecně, pane předsedo. A pokud budeme moci diskutovat o tom, jak zajistit, aby veřejné, financi, veřejné finance povzbuzovaly růst, tak to bude samozřejmě nejen důležité, ale bude to přímo povinnost pro nás. Já si myslím, že můžeme dosáhnout určitého koncenzu založeného na eh, respektování paktu stability a růstu a nevytváření záminek pro podkopávání stability veřejných financí. Zároveň musíme zajistit, aby se daly používat finanční stimuly, které v rámci paktu stability jsou k dispozici. Tady máme určité příležitosti k jakému, jakési k kvalitativní tvorbě rozpočtu. Eh, já jsem, pane předsedo, vždycky překvapený, když se diskutuje o důležitých výdajích. A kolegové nebo i vlády říkají, že tyto investice nebo tyto výdaje jsou velice důležité a proto existuje důvod překračovat limity paktu stability. Jenže pokud je to tak důležité, tak je potřeba tím začít, ještě dříve, než je potřeba překročit limit. Pokud je to tak důležité, tak to mělo být číslo jedna a ne to dávat až někdy na konci, když najednou řeknete, teď to potřebujeme. Takže si myslím, že takový to žebříček, takové to seřazení důležitosti výdajů by v mnohem prospělo. Podle mého názoru to bude vysokou prioritou pro nás. Je to jasné, protože komise má povinnost chránit pakt stability a růstu, to je zásadní požadavek. Myslím si, že o tom můžeme hodně diskutovat a e, dohodnout se ohledně toho, jak s tím naložit. Myslím, že se to hodně projevuje v pozměňovacích návrzích. Samozřejmě ekonomika vypadá e, jinak v každém členském státu. Mnozí kolegové poukazují na to, že dochází k nerovnoměrné distribuci růstu nebo nerovnoměrné distribuci pracovních míst. Já si myslím, že ani růst, ani pracovní místa se nedistribuují, že spíš tak nějak vznikají a rozrůstají se v závislosti na různých okolnostech. A to si myslím, že je důležité zvážit, protože v některých členských státech máme lepší růst a máme horší růst v jiných členských státech. A to se samozřejmě do značné míry týká eh, těch politik, které se tam implementují. A myslím si, že by bylo dobré, kdyby my chom to analyzovali. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom se podívali na celkový součet ekonomiky Evropské unie a zároveň na výsledky jednotlivých ekonomik členských států. Pane předsedo, pokud byste měl hlavu v lednici a nohy v troubě, tak vaše průměrná teplota by byla celkem v pořádku. Což ale nepomáhá ani vašim nohám, ani vaší hlavě. A to je důležité i v ekonomice, podle mého názoru. Musíme mít jistotu, že děláme správnou věc, která vede k růstu a pracovním místům. A musíme si uvědomovat, že různé okolnosti skýtají různé příležitosti. Pro nás budou důležité investice. Nicméně investice v tom smyslu, že je potřeba přitáhnout investory a vytvořit, vytvořit prostředí eh, rentability. Mnoho eh, poslanců všech frakcí zdůrazňuje, že je potřeba snížit daně pro pracovní místa. Diskutujeme o strukturálních reformách také A na závěr bych chtěl ještě říci, a to se objevuje ve většině pozměňovacích návrhů, pomalé tempo růstu do značné míry závisí na té extrémní mimořádné měnové politice, kterou máme v posledních letech, která není dlouhodobě udržitelná. Až tohle skončí, budeme se muset spolehnout na strukturální reformy. Dá se samozřejmě doufat ve fiskální stimuly, ale e, ve skutečnosti jsme měli mnoho fiskálních stimulů v evropských ekonomikách poměrně dlouho. A ať už si o tom myslíme cokoliv, tak není udržitelné dělat to každý rok. Ať už se na tu diskuzi díváme z kteréhokoliv úhlu pohledu. Takže jsou potřeba strukturální reformy i z tohoto hlediska. Těším se na diskuzi o všech těchto otázkách, protože si myslím, že všichni si uvědomujeme, že ve veřejných financích můžeme dělat více, že e, můžeme reformovat, abychom si tahli investory, že e, můžeme chránit e, stabilitu a že můžeme také všechny tyto tři věci kombinovat. A v konečném důsledku, eh, pane předsedo, k pozitivním fiskálním stanoviskům můžeme být pozitivní, dokud jsme zároveň pozitivní i k faktu stability. Děkuji panu zpravodaji. Pan Silva Pereira za SD, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl všem popřát šťastný nový rok a také bych chtěl poděkovat Gunnarovi Hekmarkovi za práci zpravodaje. A ještě bych chtěl říci, že skupina SAD eh, s vámi velice ráda bude spolupracovat. Jsme vstřícní vůči kompromisům, ale ještě nás čeká hodně práce, aby se to zrealizovalo. Stávající verze zprávy ještě daleko od našich pozic. A my bychom chtěli skutečně mít vyvážený výsledek. Vím, že v duchu kompromisu eh, určitě se to podaří a <clears throat> tak, jak jsme i v minulosti dosahovali kompromisu, tak to uděláme i teď. Kompromisy který jsme dosáhli dříve, tak to musí být takový začátek. Samozřejmě nemůžeme akceptovat myšlenku, že Evropský parlament nyní bude méně náročný, než byl v minulosti. A to především s ohledem na podmínky eh, spravedlivého vyváženého růstu na celém kontinentu ale jenom bych chtěl zdůraznit naši ochotu se dohodnout na kompromisech a e, chceme i budovat na e, naší práci z minula a určitě naše mhm, politická skupina e, ta trvá na důvěryhodnosti pravidel, ty E, jsou to pravidla, která fungují v naší unii, ale když se podíváme na problémy tváří v tvář, tak nejde o otázku důvěryhodnosti pravidel, ne. Ale ten vážný problém v EU je nedostatek investic, nedostatek růstu a vysoká míra nezaměstnanosti. Je to problém s rozdíly mezi lidmi, nerovnostmi, a e, roz, e, divergencemi. Všechno dohromady to e, všechno vede k velké nespokojenosti lidí s Evropskou unii. A v podstatě tady Evropa se dostává do existenciálních problémů, takže to musíme řádně řešit. Souhlasím se s pravodem, který říká, že o co tady jde, jde, udělat, jde o to udělat ty správné věci, fiskální a hospodářská politika musí být správně nastavena. A teď to je, kolegové, rozhodující okamžik pro hospodářské řízení. To je okamžik, kdy Evropský parlament musí se vyjadřovat ke směrování hospodářské politiky a fiskální politiky. Ale nemůžeme zapomínat na to, že zde je takový jeden klíčový fakt, politický fakt. Evropská komise se obrátila na členské státy a evropské instituce s jedním jasným sdělením které je, je takovéto. Evropské hospodářství v roce 2017 bude potřebovat takovou fiskální politiku, která bude více přispívat k růstu. To je jasné, jasný signál. To evropská ekonomika potřebuje. Fiskální politika, která bude doplňovat řádně měnovou politiku. <clears throat> A jak asi dobře víte, my nemůžeme věčně eh, pokračovat se touto naší měnovou politikou jako v minulosti. Komise ale je konkrétnější. Také nám říká, že rozpočet na rok 2017, který byl právě odsouhlasen, tak a implementace doporučení komise, eh, tak to povede k fiskální politice, která spíše bude lehce eh, restriktivní a ne mírně expanzivní. A to nám říká Evropská komise. Mm, Evropa v roce 2017 bude mít špatnou fiskální politiku, pokud s tím něco neučiníme. A z tohoto důvodu Evropská komise předkládá návrh pozitivní Eh, fiskální eh, stav. Ano, takže ty <clears throat> takže státy, které mají eh, rozpočtovou marži, tak by měly více stimulovat ekonomiku, více investovat do ní. A takže my vítáme tento návrh, vítáme ho, podpoříme. Naše frakce, moje frakce podpoří Eh, veškeré ty signály, které apelují na investice, veškeré úsilí i překonat rozdíly mezi státy v EU a budeme podporovat jakýkoliv signál, který bude apelovat na to, že eh, musíme změnit fiskální politiku, aby reagovala na potřeby dnešní doby. Ale nepodpoříme Eh, cokoliv, co by bylo v rozporu s předchozími rozhodnutími parlamentu, třeba co se týče sankcí a podobně. Tady, myslím, parlament již v minulosti se jasně k tomu postavil. Je třeba mít správný politický mix. A já určitě za frakci k tomuto chci přispět. Děkuji. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit za kolegu Cíleho, který se omlouvá. Je třeba si uvědomit, říká pan Síle, že celá řada pozdějovacích návrhů byla předložena k této zprávě z vlastní iniciativy. Zpráva je, jde dobrým směrem, ale tato zpráva hm, by měla i eh, pokryt eh, více těch výzev a problémů, kterým teď čelíme. My se snažíme zdůraznit, že ano, sice eh, růst existuje, ale pořád je velice takový křehký, slabý a ne ve všech státech stejný. To tež platí pro nezaměstnanost. Zde jsou rozdíly mezi členskými státy, jsou zde velké jsou rozdíly v mírách. Eh, nezaměstnanosti, ale agregovaná opatření možná zakrývají tu eh, pravdu, protože zde pořád existují obrovské rozdíly mezi členskými státy a regiony, pokud je o zadluženost, eh, deficity rozpočtu, investice. Především nám leží na srdci investice. Na jedné straně hovoříme o důležitosti mít rovnovážený vyvážený rozpočet a že třeba respektovat pravidla, ale máme zde Junckerův plán, který v podstatě <clears throat> by měl zázračně vyřešit všechny finanční problémy EU, ale peníze EFSI se většinou po, eh, půjčovaly do těch států, kde již stejně se investuje <clears throat> <clears throat> A to i přes fakt, že e, e, ty státy, e, ostatní státy, kam ty peníze nejdou, tak implementovali veškeré reformy, které, o které byly požádány, žádány. Takže my budeme snažit, aby ta, se snažit, aby ta zpráva byla komplexnější. Ano, protože jsem nemluvil ani dvě minuty, tak bych doplnil sám ještě něco za sebe a chtěl bych navázat na Mm, to, že e, peníze EFSI z EFSI se v podstatě čerpají v zemích, které stejně již tak dostatečně investují. A to je velký problém, který máme v EU a v podstatě e, tady mm, investice probíhají tam, kde marginální produkt kapitálu je dostatečně vysoký a ne tam, kde je nízký. Mm, marginální produkt kapitálu e, se nezvýšil tím, že by se zvyšoval kapitál. Naopak, naopak, aby se zvýšil marginální produkt kapitálu, tak eh, přece tady musí se zvýšit kvalita eh, lidského kapitálu, práce, přístup k technologiím, musí se zlepšit kvalita infrastruktury, kvalita eh, státní veřejné zprávy a to jsou faktory, které potom eh, budou zvyšovat marginální produkt kapitálu, ale zde existují velké eh, rozdíly v EU mezi produktivitou, mezi těmi komplementárními faktory a mm, mm, cenami eh, a <clears throat> mezi tedy těmi zeměmi v centru, centrálními a těmi na periferii. Zde existují velké rozpory, což vede k různé distribuci prostředků na investice. Takže tady jde o konkurenceschopnost. Investice se nepodnikají v těch zemích, kde je třeba, musíme tedy eh, zlepšit konkurenceschopnost v celé Evropské unii a eurozóně. Problém je fakt, že nemáme již žádné, žádné směrné kurzy, což by mohlo tedy eh, eh, ovlivňovat konkurenceschopnost. Eh, takže v podstatě je tady euro, ale euro může být nevhodnou měnou v některých eh, zónách, eh, kde v podstatě to nenahrává jejich konkurenceschopnosti. Děkuji. Děkuji. Alde. Um, uh, um, Pane předsedo, přeji všem šťastný nový rok 2017. Děkuji panu Hekmarkovi za jeho zprávu, kterou obecně podporujeme. Máme několik klíčových eh, pozměňovacích návrhů týkající se investic. Evropa musí zvýšit úsilí na zlepšování podnikatelského prostředí, implementací eh, regulací vnitřního trhu, jako je eh, Unie kapitálových trhů. Máme řadu specifických doporučení, jako je zlepšení přístupu k financování pro inovativní společnosti. Dlouhodobé investiční úsilí by mělo být zaměřeno na vzdělání, výzkum, vývoj, inovaci, ICT a udržitelné energie. Komise musí zvýšit úsilí získání prostředků pro evropské přeshraniční projekty, například pomocí EFSI. Co se týče strukturálních reform, Členské státy musí zvýšit úsilí, aby implementovali specifická doporučení a splnili závazek dokončení vnitřního trhu. Také vyzýváme komisi a členské státy, aby zvýšila reformní úsilí v oblasti zdravotní péče, e, například spoluprací a e, sdílením nejlepší praxe na evropské úrovni Eh, zdravotní výdaje jsou nyní 15 až 16 HDP, což je počet, který má růst vzhledem k eh, demografickým změnám. Co týče fiskální odpovědnosti a struktuře financování, potřebujeme kredibilní pravidla, která eh, jsou prosazována, abychom znovu získali důvěru jako podmínku pro zkoměnou unii. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí musí být posuzována s ohledem na rostoucí úrokové míry a budoucí náklady vzhledem k demografickým změnám. Komise by měla um, pracovat indikátor, který by měřil, do jaké míry národní eh, rozpočty ovlivňují budoucí generace. Eh, koordinace národních politik a demokratická odpovědnost – Demokratická odpovědnost by se měla zlepšovat. Národní parlamenty a komise by měly vést dialog o specifických doporučení pro jednotlivé státy, které by měly být právně závazné, ehm, když je budou při, formálně přijímat volené vlády. Děkuji a těším se na spolupráci s vámi všemi. Děkuji, nevidím GUE řečníka, ani za zelené nikoho, ani za EFDD, ENF. Paní Bastrk, chcete si vzít slovo? Ne. ENF Jako každý rok Já jsem e, se díval na zprávu pana Hekmarka. Je to stejné jako v minulosti. Zpráva o tom semestru je jenom součástí celého toho obrázku. Klíčem je ekonomický růst. E, klíčem blahobytu na kontinentu, e, kde byla konkurence a potřebujeme silnější ekonomiku, musíme to zajistit. Samozřejmě díky volnému trhu a podobně. To je všechno zdůrazněné. To jsou věci, které podporujeme. Ale pak to začíná všechno se vyvíjet špatně. Hmm byli jsme svědky negativního vývoje, což měl negativní dopad na růst. Pokud se nezaměříme na individuální identitu, tak máme problém. Musíme se podívat na to, jak to vypadá. Nyní máme jiný model, jedn, jednotující a jednotná měnová eh, oblast, to je součást problému prostě nikdy nevyřešíme nic, pokud se nebudeme zabývat systémem samotným. A pokud nedojde k radikální změně, tak nikdy ehm, se nic nezmění. Je tady um, jaksi malý růst, ale celkově to není růžové, ta situace. Když máte hlavu nebo nohy v ledničce nebo opačně, tak to skutečně není ten správný přístup. A, takže musíme kriticky se stavět ke zprávě o semestru. Mám tady jednu žádost do Catch the Eye, mám špe, šperes dvě minuty. Um, pan Rozaty také. Nejprve pan Rozaty. Ne? Dobře. Děkuji eh, zpravodaj za jeho prezentaci. On zmínil nový, novou koncepci do naší diskuse. To, a to je tedy uh, ta uh, lednička a uh, trouba, když um, mluvíme o uh, v ekonomické situaci. Pak řekl, že bylo mnoho stimulů, rozpočtové podpory, ale co se týče strukturálních reform, tak to nebylo dostatečné. Um, Mm, jsou věci, které charakterizují tu ekonomickou diskusi, kterou eh, známe, určitá únava, především v některých členských zemích, že tam je příliš mnoho rozpočtových eh, stimulů. Eh, a kdyby to tak bylo, tak bychom nepotřebovali Junckerův plán. Je tady určitá únava ze strukturálních reform, tak jak byly vypracovány v první generaci Ehm, aby byla tedy, co se týče eh, nákladové konkurenceschopnosti. Já bych navrhovala, abychom opustili tu polaritu, ehm, abychom eh, která doprová, eh, při, při tom, když se díváme na strukturální reformy nové generace, potřeby stimulace, aby eh, byla konkurenceschopnost a růst v Evropě a především v eurozóně. Děkuji, pan Rozaty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych poděkoval panu Parkovi. Já sdílím jeho doporučení, jeho názory. Například také soudím, že potřebujeme lepší plánování výdajů. Pokud um, uvažujeme o investicích, především strukturálních, pokud je považujeme za důležité, tak bychom měli eh, je dát jaksi na úvod našich eh, výdajů, protože kdykoliv vytvoříme možnost, eh, bude nějaká kategorie výdajů, která bude zacházet za daný limit, pak vlastně budou vyloučeny z pravidelných výdajů. Dáme všechno ostatní. Víme, že investice do infrastruktury může být vždy součástí eh, těch marží, že to není dobrý přístup samozřejmě. Eh, další je fiskální stimul. Jak Kmar řekl, tak bylo hodně fiskálních stimulů v eurozóně. Co myslel, je eh, úroveň zadluženosti. Když se podíváme na zadluženost, tak vidíme, že tam fiskální výdaje problém byl že nebyly směřovány eh, správným směrem. Eh, takže plně chápeme situaci v některých zemích, které státy mají fiskální prostor, mohou zvyšovat výdaje, ale rozhodnutí eh, zvyšování fiskálních výdajů a stimulace ekonomiky je vlastní. Není tam žádný nástroj na unijní úrovni, které by jim řekla, že e, mají vynakládat víc, není žádný nástroj, jak je k tomu přesvědčit, pokud chtějí, mohou, ale nemusí. Na druhé straně máme státy, které jsou vysoce zadlužené, které nemají dostatečný fiskální prostor. A otázka je, v jaké míry jim lze pomoci um, agregátními výdaji v rámci eurozóny, pokud nemáme politické nástroje, které by nějak eh, suverenitu jednotlivých eh, států spojili do jednotné fiskální politiky, pak tato možnost není k dispozici. Poslední komentář, eh, pane předsedo, k tomu, co řekl pan Luke. Já plně souhlasím s tím, co řekl o konkurenceschopnosti a důvodech, už nejsou investice do zemí, které nejsou konkurenceschopné. Ale můj problém samozřejmě je s jeho hodnocením role euro. To také Eh, se týká druhého kolegy. Pokud mm, si pan Luke myslí, že mm, kdyby tyto státy měly vlastní měny, které by devalvovaly, tak to by pak bylo řešení. Tak to si nemyslím, že je pravda. Když devalvujete měnu, nejste konkurenceschopnější, jste levnější. Nejste inovativnější, nejste produktivnější, jste levnější. To není dlouhodobé řešení to vám dá krátkodobou úlevu, ale to je vše. Děkuji, Filip Lamberts. Já budu reagovat na to, co řekl právě Rozate. Já souhlasím s posledním částí jeho prohlášení. Jste hlednější, jste konkurenceschopnější. Toho si vážím, ale skutečná konkurenceschopnost je e, poskytování služeb, zboží služeb, které přinášejí hodnotu. Takže to je skutečná hodnotová konkurenceschopnost. A to je tak těžce získaná konkurenceschopnost. E, ta, mm, plně souhlasím, že Evropa by měla e, soutěžit s vysokou hodnotou, nikoli e, tím, že je levná. Nejsme levným nás kontinentem. Podporovat Eh, investice v zemích, které mají kapacitu investovat, to můžete považovat jako se nepřímý nástroj, ale když se podíváte na sixpack, na makroekonomické postupy pro ekonomické nerovnováhy, tak tam je nepřímá cesta, jak motivovat státy, aby investovali. Když máte přebytky, a my jsme trvali v minulosti na tom, aby to bylo v legislativě, komise samozřejmě, se tváří, jak by to neexistovalo, ale když máte tyto obrovské přebytky, pak můžete říci, že se to, to znamená, že země je konkurenceschopná, ale také můžete považovat jako nedostatek, eh, jako symbol nedostatečné spotřeby investic. Když kritizujeme Německo za masivní přebytky, tak to není proto, že Německo hodně eh, vyváží. My říkáme, že Německo automaticky omezuje vnitřní poptávku. Víte, že my zelení preferujeme investice nad spotřebou základní, která je samozřejmě nutná, ale nesnažte se znovu nastartovat svoji ekonomiku s nadměrnou spotřebou, ale víme, že v Německu je, jsou malé investice, nedostatečné investice. Já považuji za absurdní, že Junckerův plán financuje investice v Německu, kde je investiční kapacita obrovská to tady nepřijde. To jsou nástroje, které bychom měli používat, jsou nepřímé, ale já lituji toho, že to komise nepoužívá. Eh, Se Luka mi líbil, že dodrží jednu minutu, tak máte slovo. Já to neslibuji, ale budu stručný, já jsem vděčný kolegům CFDD Levice, že nám nechali trošičku prostor na malou diskusi. Jsem vděčný panu Lambercovi, Eh, který spochybnil eh, mé tvrzení. Eh, konkurence může být co se do hodnoty a také v nákladech, cenách. To je, je konkurenceschopnost se zvyšuje, když máte nižší ceny. Vy jste konkurenceschopnější. Samozřejmě obojí se musí využívat, ale pokud ten rozdíl v cenách je tak obrovský, tak jak je, je právě teď v eurozóně, kde je nutné nevazovat 30-40 v některých eh, zemích eurozóny, pak je naprosto nereálné, že firmy v těchto krizových zemích budou schopni získat eh, na kvalitě produktů, což by eh, kompenzovalo 30-40% rozdíl v cenách. Takže oni potřebují devalvaci, nižší ceny, aby mohli investovat aby, bylo, aby se investice vyplácely v těchto zemích. To je jasné. Dobře, děkuji za ten váš čas. Musíme být flexibilní v rámci Thank you very much for all. Děkuji vám všem za připomínky. Já se nebudu k ním všem vracet, pouze chci říci, že je důležité, abychom konkurovali vysokými platy a nikoli nízkými platy. Samozřejmě vždycky se dá snížit cena, ale v tom případě snížíte mzdu a já si myslím, že přednost by měla mít lepší pracovní místa. Podle mého názoru z této diskuze vyplynulo to, že velké frakce nijak nespochybňují pakt stability. Pokud to chápu, všichni se na to díváme stejným způsobem. Diskutujeme o pozitivním fiskálním stanovisku, což by ale neměl být způsob, jak podkopávat důvěryhodnost paktu stability. To je dobře, protože tím pokládáme základy další práce. A za druhé, a teď bych se chtěl vrátit k té kuchyňské metafoře s tou lednicí a e, troubou. E, podle mého názoru je důležité si uvědomit, že v různých členských státech probíhají různé vývoje. Bylo tu už řečeno, že máme nedostatek růstu. To je pravda. A je celková úroveň je e, vysoká v některých členských státech, nízká v jiných. Právě tak úroveň investic je někde vysoká. A to je do značné míry svázáno se stabilitou veřejných financí. V některých členských státech oproti obvyklé imič evropské ekonomiky je nejvyšší míra zaměstnanosti. Takže myslím si, že je potřeba diskutovat o tom, proč tyto rozdíly existují. A možná, že není vždy řešením zvyšovat dluhy a dluhové zatížení. Možná, že pro dlouhodobou konkurenceschopnost je důležité dát přednost strukturálním reformám a ne pouze doufat ve fiskální stimuly. Což ovšem neznamená, že bychom neměli využívat veřejné finance co nejlépe, tak abychom stimulovali růst. K panu Rosatimu. Já si myslím, že musíme být mnohem jaksi moudřejší a zajistit, aby veřejné finance byly podporou růstu a to v co největší míře. Já jsem velice rád za tu ochotu dosahovat kompromisu a rád bych pokračoval potom v diskuzi se stínovými zpravodají a dalšími poslanci tohoto výboru. Děkuji vám. Děkuji. Vážím si pozitivního přístupu ke hledání kompromisů. Těšíme se na vaši další práci. Jak zpravodaj ví velice dobře, tak je zapotřebí to využívat plně se všemi pravidly, včetně flexibility, která v těch pravidlech je začleněná jakožto klíčová složka. Pevně věřím, že vyjednávací tým dosáhne smysluplného kompromisu založeném na konsenzu, který, jak už bylo zdůrazněno, byl získán v minulé zprávě. Hlasovat o této zprávě budeme 6. února a doufejme, že na plénu 13. února. Dobře, jdeme na další bod. je to zpráva Filipa Lamberce, zřízení programu Unie na podporu zvláštních činností na zvýšení zapojení spotřebitelů a ostatních koncových uživatelů finančních služeb do tvorby politik Unie v oblasti finančních služeb v období 2017 až 2020. A předávám teď předsednictví Markusy Ferbrovi a dávám slovo zpravodaji, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak jste si všimli, když jste četli kompromisní návrhy, které jsme včera odpoledne rozeslali, snažili jsme se eh, vyhovět co nejvíce kolegům, začlenili jsme v podstatě všechny pozměňovací návrhy těch, kdo podporují tento program. Vím, že někteří z vás nepodporují, ale drtivá většina ano. A také jsme zohlednili podněty výboru IMCO. Jak víte, IMCO má výlučné kompetence pro články 6 a 7 a sdílené kompetence u článku 1, 2 a 3. Takže jsme se snažili eh, vyhovět co nejvíce stranám, abychom uspíšili celý proces. V kostce řečeno, eh, ten nový návrh se nijak příliš neliší od původního návrhu komise. Já to tady vezmu článek po článku poměrně rychle. Článek 1. K seznamu aktivit, které mají být spolufinancovány programem, předáváme také finanční vzdělávání a výchovu, potom eh, aktivity veřejného zájmu a potom také eh, návrh IMCO 14, který se týká eh, aktivit se sítěmi spotřebitelů. Potom článek 2. Cíle. Tam přidáváme, že v oblasti finanční regulace by program měl eh, rozšiřovat eh, vymáhání eh, ne, nejen na evropské úrovni, ale také na příslušných dalších úrovních, včetně multilaterální úrovně. Kromě toho také zohledňujeme návrh IMCO 25, který objasňuje měnové povinnosti komise, pokud jde o příjemce programu zejména článek 3 o příjemcích, tam jsme eh, dali návrh několika stínových zpravodajů i IMKO, že příjemci programu by měli rozšiřovat své sítě aktivních členů uvnitř členských států. Aby, z toho, aby to nezůstalo jakousi bublinou v Bruselu, ale aby opravdu to bylo živé a přítomné v co nejvíce členských státech. Nemáme žádné velké návrhy u eh, sedmičky implementace, takže jsme se rozhodli zkrátka přijmout text IMCO. U článku 9 eh, evaluace, tam jsme přijali návrhy Sirpy a Enriqueho a sice eh, v případě eh, rozšíření programu na nové financovací období rozšířit eh, pole aktivit. Také zdůrazňujeme, že hodnocení komise by mělo hodnotit také příležitosti k navýšení eh, finanční obálky pro implementaci programu. Jinými slovy, už uvažujeme o dalším období s otevřenou myslí, jak pokud jde o potenciální příjemce, tak pokud jde o e, objem financování. A konečně po konzultacích s komisí a s budoucími příjemci programu jsme podali návrh k článku 10, vstup v platnost, kde se píše, že že program bude v platnosti od 1. května 2017 do 31. prosince 2020. Je potřeba zajistit kontinuitu financování pro příjemce vzhledem k tomu, že současné operační granty končí letos 30. dubna. Takže tento pozměňovací návrh zajistí, že nevznikne žádná mezera mezi posledním eh, operačním grantem a začátkem nového programu. Eh, pokud jde o kalendář, tak já si najdu svoje poznámky plánujeme písemný postup eh, s dvěma koly. Zašleme vám eh, v příštím týdnu další kompromisy s lhutou pro komentáře v pondělí, eh, v, pardon, v pátek 20. ledna v poledne, abychom mohli hlasovat 25. ledna. Já doufám, že tady nebudou kontroverze mezi námi a radou a že to stihneme na plenární hlasování včas na to, aby nevznikla ta mezera ve financování, jak už jsem říkal předtím. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Já teď dám slovo stínovým zpravodajům. Za paní Pietikainen má slovo pan Stolojan, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Pěty podala několik málo pozměňovacích návrhů, které víceméně podporují návrh komise. Domnívá se, že v tuto chvíli je správné jmenovat dva příjemce programu eh, přímo v nařízení. Kdybychom to neudělali, riskovali bychom, že to naruší činnost těchto dvou organizací eh, a to bez zjevného důvodu. Eh, Návrh komise e, počítá s financováním možná začátku letošního roku a e, nějaká výzva k podávání žádostí by pouze zpozdila e, činnost těchto dvou organizací a ohrozila jejich činnost. Jak poukazuje komise, žádná další organizace zatím není v dohledu, která by mohla provádět aktivity na celoevropské úrovni, tak jako to dělají tyto dvě organizace. Paní Pietikainen by chtěla zdůraznit pilotní projekt že, že pilotní projekt byl eh, vytvořen na základě žádosti Evropského parlamentu napříč politickým spektrem. Chce ale svým pozměňovacím návrhem zdůraznit, že financování by mělo pokračovat eh, i za eh, současně plánované období 2017 až 2020. Budoucí žadatelé by měli eh, být z řad všech potenciálních příjemců, kteří budou splňovat kritéria. Kromě toho se domnívá eh, stínová zpravodajka, že tyto dvě organizace by ve financovacím období měly rozšířit své geografické pokrytí na více členských států. Děkuji, Teo. Za e- frakci SD dávám slovo Ulemu Ludvigsonovi, prosím. Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Eh, já bych chtěl eh, na úvod zdůraznit, jak je důležité znovu získat důvěru spotřebitelů eh, ve finanční systém v Evropě. Potřebujeme, to, potřebujeme k tomu spolufinancování s Evropskou unii, které by mělo zahrnout celou veřejnost v evropské legislativě. Abychom dosáhli tohoto cíle, myslím si, že tyto organizace by měly vyvinout metody tak, aby byly technicky co nejdetailnější, aby finanční legislativa pro ně byla eh, srozumitelná potřebujeme nezávislost na eh, nezávisle na komisi zajistit, aby evropské e, programy e, cílily na veřejnost, protože na tom závisí e, jejich důvěryhodnost a nezávislost externích aktérů. V dlouhodobém horizontu silnější finanční nezávislost bude vést k lepší finanční situaci. Je zapotřebí tedy aby se situace zjednodušila. Ty organizace, které usilují o nezávislost na komisi, mají určité střety zájmů, které mohou vzniknout a které mohou e, ohrozit jejich nezávislost. Přestože finanční zdroje těchto organizací jsou omezené, e, tak samozřejmě nemohou dělat všechno. Přesto bychom měli usilovat o to, abychom e, chránili zájmy spotřebitelů ve všech členských státech. Sítě aktivních členů v členských státech proto budou muset být vystavěny. Já jsem velmi přesvědčený o tom, že jsme dospěli k dobrému návrhu řešení společně se zpravodajem a stínovými zpravodaji a že jsme dosáhli dobrého závěru. Děkuji moc krát za dosavadní spolupráci. Děkuji, Ule. A teď za liberály dávám slovo eh, Enrikovi Kalve Šambon. Děkuji, pane předsedo budu co nejstručnější a chtěl bych říci, že moje frakce bude pro text eh, komise, eh, samozřejmě s těmi pozměňovacími návrhy, které dobře zde popsal pan Lambert, je to v podstatě i v té linii, jak my to vidíme, takže jde to dobrým směrem a já doufám, že eh, se dohodneme. Ale problém, který tady může vzniknout spíše, je problém politický. Text komise nějakým svým způsobem v podstatě eh, je v souladu s naším rozhodnutím, ale problém je v tom eh, efektu, jaký mají mít dopad ty různé studijní skupiny. Eh, my nebudeme akceptovat tedy, aby tam mm, se hovořilo o zástupcích občanské společnosti. To jsme přece i my. My jsme také přece zástupci občanské společnosti. Ti mají pouze mm, pomáhat mm, k tomu, aby exekutiva a občanská společnost mohla lépe pracovat. Ano, aby eh, prostě to bylo v linii toho, že eh, budou tedy spolupracovat, aby vše nakonec hrálo ve prospěch nějakého společného výsledku, a ne aby byli v rozporu a v opozici. Takže já si myslím, že mm, jinak to nebude pozitivní činnost. A určitě nikdo není papeštější než papež přece tady. Eh, bychom měli eh, eh, spíše se eh, eh, snažit o co nejširší záběr v co největším množství zemí, nejenom spotřebitele, ale i střadatele, investoři, a i hm, tedy, abychom postihli i jiné rozhodovací eh, struktury než jenom Brusel a by to byla skutečně veřejnost v tom širokém slova smyslu, takže to my předložíme v pozměňovacích návrzích a také nemůže zde existovat nějaké takové podezírání, že eh, Finance Wants a Better Finance, že snad jsou nějak zvýhodněny, zvýhodňovány a mm, mm, že tady by mohlo být takové podezření kolem toho, ale je třeba, aby do budoucna tedy získali samozřejmě určité kompetence, ale nemůže tady být nějaké takové podezření, že snad komise, respektive parlament je takto financují, nějakým způsobem nechalým. A já si myslím, že kolega Lambert se určitě bude otevřený našim pozměňovacím návrhům a jak jsem řekl, eh, to je politický problém. Všechny ty technické problémy velice dobře řeší návrh komise i ty pozměňovací návrhy pana Lamberce. A já mu tedy přeji hodně štěstí, abychom udělali co nejvíce pro občanskou společnost, kterou de facto zastupujeme i my zde. Děkuji. Thank you very much and for the GUE group I have the honor to give the Děkuji. A teď za GUE dávám slovo Metu Karsimu. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji za jeho práci na návrhu zprávy a na kompromisních návrzích, které byly rozeslány tento týden s novým zpravodajům. Podle našeho názoru, pokud navrhované kompromisy budou přijaty parlamentem, tak by to značně zlepšilo návrh komise. Jsme značně pro eh, vyjádření uznání tomu, že práce Finance Watch a další organizace je velice široká a že tato politika je velmi cená pro nás všechny. Tyto organizace eh, hrají svou roli nejen v evropských orgánech, ale také u dalších rozhodovacích orgánů. Já doufám, že to se projeví v závěrečném textu. Jsme také pro návrh eh, posílit zacílení na aktivní účast spotřebitelů a konkrétně o zahrnutí eh, textu, podle které roli této organizace je bojovat proti neférovým praktikám, které jsou škodlivé pro spotřebitele. Pokud jde o roční program, eh, tak eh, chceme, aby Better Finance a Finance Watch byly co nejnezávislejší na komisi. To je pro nás důležité, protože mandátem těchto dvou skupin je bránit zájmy spotřebitelů, nikoli zájmy komise. Můžeme podpořit současný eh, návrh, podle kterého organizace mají zasílat popisy svého plánu aktivit a formulace zpravodaje a IMCO jasně toto stanovuje a stanovuje také požadavky eh, pro Finance Watch a Better Finance co do odpovědnosti. A konečně jsem pro ten návrh, který limituje eh, přímé a eh, nepřímé návrhy. Děkuji zpravodaji za práci na kompromisech a jsem si jistý, že dosáhneme pozitivní dohody. Děkuji a za EFDD má slovo Beatrix von Storch. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jak jste viděli a už i v minulé debatě, já bohužel nemůžu podpořit tento návrh komise a nechápu také, jak lobbystické organizace jako Better Finance nebo Finance Watch mohou být financovány miliony veřejných peněz. Oba tyto podniky jsou zapsány v rejstříku lobbystů Evropské unie a jak říkám, financovat veřejnými penězi lobbysty, to mi nejde do hlavy. Je to paradox, když se nad tím zamyslíme. Máme obrovskou většinu která podporuje to financování eh, lobbystů pro ochranu spotřebitelů. Proč tuto velkou většinu ne, nevyužijeme na to, abychom se šli bez těchto lobbystů. A druhá otázka. E, podívejme se na to, jak členové například Finance Watch vypadají. Kdo e, to vlastně je? Je to Atak France, je to Heinrich Böll Stiftung, Eh, potom nadace eh, Rozy Luxemburgové levicová a konzervativních kolegů bych se chtěla zeptat, jestli je politicky správné, aby něco takového se financovalo penězi daňových poplatníků. Podle mého názoru ne. Eh, máme právo vrátit návrh komise zpátky a já bych měla radost, kdybychom tohoto práva využili. A já se o to pokusím a tento návrh odmítnu. Děkuji. Někdo od ENF chce hovořit? Zdá se, že ne. Nikdo se nehlásí na Catch the Eye, takže dávám slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že tady panuje široký konsensus. Eh, eh, je taková koalice stran, která je pro tento návrh a já mm, budu očekávat vaše připomínky co nejdříve, abychom se mohli dohodnout na kompromisech a pokročit dál. Na paní von Storch, já jsem již vám několikrát odpověděl. Asi si možná uvědomujete, že toto nejsou ziskové organizace. Když <clears throat> použijete slovo lobby, lobbyste, tak Tady to jsou neziskové organizace e, e, a e, na tom z toho budou těžit pouze spotřebitele a přece daňový spotřebitel, daňový poplatníci. A jak víte, dobrá finanční regulace je přece ku prospěchu daňových poplatníků, protože my, kdybychom nechali tu regulaci tak, jak byla, Eh, před eh, finanční krizí, tak to velice postihlo eh, mm, daňové poplatníky, kteří zaplatili miliardy, miliardy, biliony, aby museli z toho zafinancovat ty bailouty finančních institucí, bank. A hm, hm, já si myslím, že tady jsou to dobře vynaložené prostředky. Já vím, že vy asi nesouhlasíte s tím, že bychom měli chránit daňové poplatníky, asi vy spíše byste chtěla chránit soukromé podniky a akcionáře, ale tady jsou právě mezi námi ty názorové rozdíly. Dovolte mi, abych připomněl, že nikdo nezastává zájem daňových poplatníků lépe než Evropský parlament. Eh, my eh, reprezentujete naše, reprezentujeme naše voliče. Máme také pár pozměňovacích návrhů. 25. Mm, první budeme hlasovat a v plénu by to mělo být v březnu. Dobře, tím se dostáváme k bodu 6, 7 a 8 udělování um, ehm, absolutoria pro um, evropské eh, orgány pro bankovnictví, pojišťovnictví, cené papíry. Takže Pan Lunes, máte slovo. Děkuji. Ano, to jsou tři absolutoria, takže jak asi víte, tady máme velice pevný termín, nabit, velice krátký termín, takže já jenom bych chtěl zmínit některé klíčové eh, faktory a budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy. Dnes nemáme moc času, tak se jenom zaměřím na tři body. První, v tomto v těchto stanoviscích, v návrzích říkáme, že eh, ISA by neměl rozšiřovat mandát a mm, musíme dokonce i spíše si uvědomit, že zde je třeba eh, zajistit princip proporcionality. Já si myslím, že tady nedošlo k velkému Eh, pokroku. To by mě zajímalo, co si o tom myslí další zpravodajové. Za druhé, řešíme to, že eh, by měly eh, tyto instituce mm, využívat rozpočet efektivně, to znamená, když žádají o peníze navíc, tak to by mělo být vždycky řádně odůvodněno a měli by přitom ještě racionalizovat svoji činnost. Například nápad jejich činnosti se posouvá od legislativních úkolů spíše k úkolům dohledu, dozoru, prosazování pravidel práva, takže <clears throat> tady podle toho by se měl i upravit rozpočet a personální zajištění. A za třetí <clears throat> zmiňujeme nadcházející revizi Eh, eh, financování, eh, financování tedy těchto orgánů a akční plán, takže není to jasné, kdy komise předloží bílou knihu k financování a řízení těchto orgánů, ale nemám pochyb o tom, že návrh komise určitě rozpoutá debatu o finančním průmyslu, ale i o národních orgánech dohledu. Takže my jsme se proto velice stručně tohoto zmínili. Zmínili se o tom velice stručně, protože to, to téma ještě přijde. Těším se na vaše pozměňovací návrhy a, jak jsem řekl, půjde mi o to, abychom eh, se dohodli, abychom získali co největší většinu, která se dohodne. Děkuji, Mm, náš zpravodaj EPP tu ještě není na konferenci předsedů, takže dám slovo teď Stínovým za SAD Doru Fronculica. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, dovolte, abych poděkoval zpravodaji <clears throat> za tato stanoviska týkající se absolutoria tří evropských orgánů. Dámy a pánové, Eh, absolutorium je důležité, protože to je taková příležitost, jak eh, identifikovat a řešit problémy a předkládat návrhy, jak je korigovat. Vzhledem k tomu, že mm, EOPA, EPA a mají tedy za úkol integraci trhu a i eh, chránit, zajišťovat systémovou stabilitu, chránit spotřebitele, tak chci zdůraznit, že i když jejich rozpočty mají pořád potenciál tedy být efektivnější, tak je třeba zajistit také, že nebudou do budoucna záviset na poplatcích, které jim platí národní orgány dozoru. Je třeba posílit jejich autonomii, akceschopnost. A kromě toho, eh, eh, trh a integrace eh, v podstatě to hodně závisí na činnosti těchto tří orgánů a to, ty jsou napojeny, to je napojeno i na otázku finanční stability v EU. Proto je třeba zdůraznit, že je zcela zásadní zajistit mm, tak, aby tyto orgány mohly plnit klíčovou roli. To je finanční stabilita především. Kolegové, také mám za to, že EIOPA by měla více dohlížet, více intervenovat tam, když národní orgány dozoru nefungují, jak by měly a dokonce i často dělají problémy na trhu. Například rumunský orgán dozoru to udělal třeba na trhu pojišťovnictví na, v Rumunsku v roce 2015. Asi víte, že rumunský parlament, jak víte, zahájil řízení na odvolání eh, předsedy tohoto orgánu dozoru kvůli právě této situaci. A teď pokud jde o EBU, zde chci zdůraznit, že je třeba vyhodnotit dopady implementace bankovní unie na EBU a na ten obecně na rámec dozoru v EU. Dále, nakonec je důležité, aby tyto orgány zveřejňovali pravidelně aktuální informace týkající se činnosti, jejich činnosti a kompetencí, tak aby vše bylo řádně transparentní, abychom věděli, co dělají. A také vítám i e, ten návrh, e, aby i zde byl zajištěn přístup přes web, takový web streaming pro veřejnost. Samozřejmě mm, mm, já myslím, že se eh, dohodneme na, dobré, na eh, dobrém, dobrém stanovisku. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Stínový EPP ještě nepřišel. Ze liberálů tady nevidím nikoho. Od zelených Filip bude hovořit za Svena. Dobře. Ano, takže my bychom chtěli poděkovat zpravodaji za návrh stanovisek a Eh, souhlasíme částečně i s doporučeními, která jsou obsažena v těchto stanoviscích, a to především přeskoumat možnost modifikovat, změnit stávající finanční eh, eh, režim, především pokud jde o ty poplatky, které Eh, by měli platit účastníci na trhu a to by mělo částečně nahradit i poplatky, které platí národní orgány, aby se i zve, a je třeba i zlepšit kvalitu fungování statutárních orgánů, zveřejňování zápisů a podobně. Ale <clears throat> teď pokud jde o hodnocení, vyhodnocení rozpočtových potřeb, tady asi se lišíme. Tyto orgány <clears throat> byly vytvořeny hned po krizi, když vypukla krize. A my jsme pořád eh, hovořili, protože musí mít tyto eh, orgány více prostředků, protože se jim bude zvyšovat eh, práce, množství práce, tak jak se buduje bankovní unie, vytvořil se single rulebook, je třeba, aby mohli fungovat efektivně, tedy měli zdroje. Tyto orgány, jak bylo dohodnuto, jsou nyní transparentní, pokud je o jejich zasedání a také i je třeba, aby zde byl <clears throat> zabezpečený kanál pro ty whistleblowery a eh, je třeba, aby eh, Evropský parlament a další subjekty, kterých se dotýká, dostávali eh, přístup k zápisům ze schůzí. Potom legislativa třetí úrovně. Tady přece je třeba mít více zdrojů, abychom mohli kontrolovat ochranu investorů a e, vymahatelnost evropského práva. Zatím tedy tyto orgány nevyužily veškeré pravomoce, především peer reviews, e, porušování práva, ochrana spotřebitele. Tady by měli více využít svůj mandát, a, který mají ze zákona a navrhujeme tedy určité pozměňovací návrhy, které tento náš přístup odráží. Děkuji. Ano, pan Langen přichází. Nevidím Marka Valiho, ale nikoho z EFDD. Ani. Pan Anemans bude hovořit za paní Kapl. Ehm, ano, chci omluvit paní Kaple. Já mám pár poznámek. Ano, samozřejmě. Já si pamatuju, že Markus Ferber v roce 2015 tehdy měl na starosti tyto tři zprávy, které v podstatě jsou uh, velice si blízké. a zde se hovoří o možných fondech, o výsledcích práce a také jsme konstatovali, že vývoj je pozitivní, ale pokud jde o ty dva další subjekty, tak pokud jde, když to srovnáme s minulým rokem, tak zjistíme, že tady došlo ke změnám, především pokud jde o cíle a pokud jde o bankovní, o ten orgán pro bankovní dohled, tak zde se poku, jsme se pokusili maximálně rozšířit mandát. A mm, já myslím, že bychom asi ale měli zůstat v určitých mantinelech teď, především pokud jde o ty poplatky, mm, které platí členové, mm, a je třeba, aby byly E, skutečně adapt, řádně adaptovány. Zatím je to velice tam vágně formulováno, tedy jak by to mělo být s těmi poplatky od účastníků trhu. Takže my bychom chtěli, aby to bylo precizováno, ale mm, v zásadě souhlasíme se všemi třemi e, zpravodaj. A nyní za EPP Bergen Langen. Děkuji. Um, já jsem byl trošičku zklamán bezobstožní těch zpráv účetního dvora. To říkám otevřeně, není tam nic rozumného. Sice jste popsal jejich úkoly, popsal jejich úkoly ale eh, nic eh, jiného se z toho nevezmeme. Já jsem skutečně zklamán, myslím, že bychom od účetního dvora měli požadovat podrobnější údaje. V roce 2011 jsem byl zpravodajem eh, druhého absolutoria, toho nového, eh, nové instituce, eh, kde to byla jiná situace a jednou věc učení dvůr udělal, že nevyřízené úkoly z minulého roku zhodnotil krátkou poznámkou. V podstatě neuzavřel, ale někde tedy na cestě. I takto e, s tím je e, možné dělat e, málo. jesma. tedy, tedy děkuji zpravodaji za to, že to jasně řekl. Já mám tři připomínky z zkušeností z minulého roku. Jedna se týká EIOPA. EIOPA v minulosti Eh, často přeskoumávala eh, možnosti a zdůrodňovala požadavky většího, na větší personál v souvislosti s, s legislativními úkoly, takže to jsme také schválili, ale nesmí to vést k tomu, aby eh, standardní úkoly tam mm, zůstávaly pozadu. Co se eh, v rámci delegovaných právních aktů a návrhů eh, s ohledem na to, co jsem já posuzoval, eh, ty doporučení pro řešení ohledně pojištění, tak byly podloženy návrhy, které jdou, vycházejí za, dál, jdou dál než to, co stanovila le, legislativa. Uvidíme tedy, co se z toho na konci vznikne. U ESMA se, si toho ještě nevšiml v tako, do takové míry. Jako e, zákonodárce musíme dbát na to, aby implementace legislativních priorit mělo přednost ve všech těchto třech eh, e, agenturách. ESMA. Tam je ta funkčnost trošku lepší, zlepšila se. Mm, Problémy se objevují u EBA, EBA. Od založení EBA máme tedy mm, bankovní dohled pod vedením ECB. Otázka je, zda se to má oddělovat, měnová politika, bankovní dohled. A, a, eh, ale nastane chvíle, kdy se objeví otázka, v jaké formě budou tyto technické orgány, které mají dávat technické doporučení rozhodovacím článkům komise a dalším. Kdy se tedy objeví otázka, kde, kde je rozumné je začlenit do dostávajících struktur, e, protože to dvojí vnímání by mohlo vést jenom k zjednodušení. Neříkám nic o místech, eh, v lokalitě, to se stejně změní, ale, ale eh, byla uzavřena nájemní smlouva až do roku 2026 v Londýně, kde je eh, pokuta 3 a 5 milionů za předčasné ukončení. To je postup, kdy, na který se musíme blíže podívat. A Eh, účetní dvůr to jenom konstatoval, to nestačí. Musíme se podívat, jak tedy politické vývoje v rámci Evropské eh, unie eh, jak si lépe reflektovat. Já chci poděkovat zpravodaji, zmínil to podstatné, děkuji účetnímu dvoru, ehm, nebo to, teprve budeme děkovat, ale myslím, že všichni můžeme z hlediska hospodářského výboru pilovat na udělení absolutoria. Nikdo další tady není na seznamu, takže lhůta pro pozměňovací návrhy. A zpravodaj, pan Sanders, to jsem, Sander, to jsem zapomněl. Takže ta témata jsou mm, financování a kompetencí, změna autor eh, orgánů, začlenění do jiných institucí, to jsem neřešil to by byla zajímavá diskuse. Těším se na všechny pozměňovací návrhy. Tím se dostávám k, poz- k lhůtě 17. první ve 12 hodin je lhůta pro pozměňovací návrhy. Stínový zpravodaj z EPP má otázku. Já mám otázku, kdy bude otevřené pro pozměňovací návrh? Kdy se to bude otvírat? E, také e, tam máme jenom tři hodiny, když vzhledem k volbě předsedy. Zítra? Je to otevřené teď. V pondělí budeme cestovat, pak jsou ty vnitřní interní postupy, takže to bude otevřené v systému abychom to mohli připravit tento týden. Děkuji. E, jednání o pozměňovacích návrhů 6. února, hlasování v EKON 27. v KONT 23. třetí, to je naše lhůta, všechno se musí připravit pro KONT. A pak e, absolutorium jako obvykle plénu v Dubnu. Děkuji vám. Dostaneme se k bodu 9. Evropské fondy rizikového kapitálu, a Evropské fondy sociálního podnikání. CIRPA Pětikajnen, ta tady není. Doufám, že přijde za pět minut. Takže se na tři minuty udělá, ty uděláme pauzu. Nikdo tady není. Krátká přestávka.

<laughs> Tak dámy a pánové, byl jsem informován, že už je tady eh, náhrada za zpravodajku, takže můžeme pokračovat v práci. Omlouvám se, že ruším vaše kvalitní diskuze. Vrátíme se tedy k bodu Evropské eh, fondy rizikového kapitálu a fondy sociálního podnikání a za Sirku Pětikejden se slovo vezme Burkhard Balc. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, paní Pětikajnen by se chtěla omluvit za to, že sem nemůže dorazit z osobních důvodů, které ji donutili vrátit se do Finska. Abych to zrekapituloval, komise navrhla tři hlavní změny nařízení, které upravují e, Evropský fond rizikového kapitálu a Evropský fond sociálního podnikání. A sice za prvé e, rozšířit e, oblast působnosti těchto fondů, za druhé zvýšit eh, rozsah firm, které mohou investovat eh, eh, na základě těchto fondů a za třetí zjednodušit přeshraniční registraci eh, těchto fondů a samozřejmě učinit ty levnější. Eh, paní Pětikejnen celkem podporuje tyto změny, ale eh, byla by ráda, kdyby parlament mohl ještě dále rozšířit tyto dva evropské rámce. Její pozměňovací návrhy je třeba vnímat v širším rámci Unie kapitálových trhů. Velká většina jejich pozměňovacích návrhů se týká změn e, registračních bodů e, pro tyto fondy. E, přála bych si, aby ESMA přebrala tento úkol. Tyto dvě nařízení tvoří jednotný soubor předpisů pro oba fondy v celé Evropě. Tento evropský přístup bude i nadále posílen tím, že ESMA dostane za úkol registrovat takovéto fondy. Zpráva navrhuje, aby ESMA měla na starosti registraci, zatímco příslušné členské státy by měly na starost dohled. Paní Pětikajnen chce diskutovat o to, to myšlence nejprve se stínovými zpravodaji a dalšími kolegy a pak případně podá další pozměňovací návrh ohledně rozdělení kompetencí. Má velký zájem eh, na, o vaše eh, připomínky k této myšlence. Pokud jde o eh, návrh komise, tak ten explicitně zakazuje vybírání poplatků za tyto fondy ze strany příslušných orgánů členských států. A zpráva tento zákaz podporuje. Paní Pětikajnen ve své zprávě také navrhuje dále objasnit, že EUVCA a EUCEF, že tyto režimy by měly umožňovat jak marketingový, tak managementový pas. To by znamenalo, že správce fondu v jednom členském státu by mohl, eh, mohl, mohl spravovat fond i v dalším členském státu. Bez této možnosti správci, kteří by chtěli spravovat fondy založené v jiném členském státu, by museli vstoupit do režimu EIFMD, což pro menší fondy by často bylo příliš eh, náročné. Tento režim eh, pro marketingové pasy, pro správcovské pasy by rozšířil možnosti investorů v celé Evropské unii, což je jedním z hlavních účelů Unie kapitálových trhů. Pokud jde o požadavky na vlastní finance, paní Pětikajnen navrhuje změny návrhu komise, který navrhl dát ESMA za úkol nastavit správnou úroveň. Místo toho paní Pětikajnen navrhuje, aby úroveň vlastních financí byla v tomto nařízení nastavena na 250 milionů e, euro nebo eh, jedna eh, osmina eh, pevných výnosů, což vlastně znamená, že paní Pětikajnen navrhuje dvě změny, které se týkají dále potom jenom toho Jusef. První z nich je snížit minimální práh na investice z EUCEF ze 100 tisíc na 50 tisíc euro. Konzultace komise říká, že ta hranice 100 tisíc euro, že toto minimum u neprofesionálních investorů může být překážkou u menších fondů. A fondy EUCEF bývají menší a v tom případě se zdá vhodné snížit toto minimum a vytvořit tak eh, základnu potenciálních investorů. Paní Pětikajnen eh, bude ráda diskutovat se stínovými zpravodaji a dalšími eh, kolegy a přidat další ustanovení na ochranu investorů. A druhá navrhovaná změna se týká definice způsobilých aktiv a konkrétně definice e, pozitivního sociálního dopadu. Současná definice e, se liší od té širší definice, která je používána v Evropské iniciativě sociálního podnikání a je velice těžké tento pojem kvantifikovat a interpretovat. E, navrhujeme, aby tato definice byla sladěna s s tou, kterou používá Evropský sociální fond a Evropská iniciativa sociálního podnikání. Spravodajka eh, se těší na názory kolegů a na diskuzi o případných nových podnětech a připomínkách. Děkuji vám. Děkuji, pane Burkarde, a teď dám slovo novým zpravodajům. Začne Andrea Kocolino z SD. Prosím. Ano, děkuji za e, příspěvek zpravodajky a já si velice cením toho úsilí e, v podstatě rušit e, ty konkurenční nevýhody mezi zeměmi, překážky a také pozitivní je ta snaha o to, aby trh byl konkurenceschopný. Takže budeme mít možnost, abychom vytvořili postoj parlamentu a já chci připomenout některé pozice, které již vyjádřila kolegyně Beres při první výměně eh, v prosinci. A to především velice si cetníme toho, že eh, zde dochází ke zjednodušení administrativy. A mm, tyto dva režimy eh, se sjednocují a mm, zde bych chtěla ještě doplnit pár aspektů, které by mohly i být předmětem našich pozměňovacích návrhů, které by text vylepšily. Především, pokud jde o ESMA, úkol ESMA, meto, definovat eh, metodu výpočtu kapitálu. Ano, je nezbytné určit eh, takovou úroveň již v samotném nařízení a, eh, a nečekat tedy na to, co vypracuje ESMA abychom měli i právní, větší právní jistotu a nečekat ještě další rok třeba dále. Návrh komise stanoví, že nelze eh, aby eh, orgány dozoru tedy vytvářely nebo vnucovaly nějaké komise, a že mm, mm, tedy, mm, aby tedy vnucovali ten způsob, pardon, ty náklady, ty poplatky. Ale samozřejmě poplatky na náklady musí být vždycky pokryty, to je nutné. A zde ty příslušné orgány hrají důležitou roli, pokud je o stanování těchto úrovní. A nakonec je třeba i zachovat proporcionalitu, tak aby i mladí, malí manažeři, správci, aby neměli, nemuseli řešit složitou administrativu a aby měli takový odlehčený režim. A já si myslím, že tady na těchto bodech budeme pracovat v příštích dvou či třech týdnech, abychom eh, vytvořili společný základ, na kterém se se spravodajkou dohodneme. Děkuji. A za liberály, protože to nevidím nikoho z ECR, za liberály má slovo Cora van Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve požádat pana Balce, aby vyřídil eh, Gratulace zpravodajce za eh, její úsilí, které vynaložila na tuto zprávu. Myslím si, že všichni souhlasíme s tím, že Evropská unie by měla skýtat podnikům diverzifikované finanční zdroje od startupů až po scale-upy nebo eh, jednorožce nebo další eh, je zapotřebí poskytovat kapitál e, ve všech těchto fázích růstu, tak aby startupy se nemusely přesouvat do USA nebo do Asie, e, jakmile se zvětší. Je zapotřebí, abychom jejich financování zvládli ve všech fázích. Naše frakce e, také chce zvýšit atraktivitu těchto eh, dvou eh, značek, protože zatím jejich čerpání je velice nízké v členských státech, zejména u EUCEF. Eh, je to velice neuspokojivé, takže revize je nutná. Návrh komise už obsahuje mnoho bodů, které podporujeme, například redefinici kvalif- kvalifikovaného portfolia a e, návrh zprávy e, dělá ještě další krok správným směrem a odstraňuje některé problémy. Podporujeme zrušení e, poplatků členským státům a značně snížit požadavky na vlastní vklady. Domníváme se, že snížení Prahu pro využívání EUCEF je eh, dobrým krokem. Také se domnívám, že lze ještě diskutovat o tom, zda více neprofesionálních investorů by mohlo být způsobilých pro EUVK. Eh, zda to bude formou změny ze 100 tisíc na 50 tisíc, to nevím, to je potřeba prodiskutovat ve vyjednávacím týmu. Těším se na další hovory s vyjednávacím týmem a doufám, že tyto dvě značky budou i nadále podporovat eh, evropské podnikání a růst. A měli bychom se postarat o to, aby to vše bylo zcela v souladu s MIFID. Děkuji. Ano, to poslední slovo, to, z toho mám velkou radost. Já poslouchám, nebojte. Doufám, že vy také. Za GUE dávám slovo eh, Dimitriosi Papadimulisovi. Děkuji, pane předsedo, já budu mluvit řecky. Domnívám se, že toto téma je velice eh, významné, pane předsedo, a to ze dvou důvodů. Za prvé, jde tady o pokus posílit růst v Evropě a podporovat projekty sociálního charakteru. Za druhé, tato zpráva, která hodnotí e, následky toho, jakým způsobem jsou tyto fondy využívány, v posouzení dopadu e, jsou obsaženy statistiky a čísla e, z několika posledních let. To jsou data od komise. A paní Pietikainen velice pečlivě vypilovala pozměňovací návrhy a e, já bych jí chtěl poděkovat prostřednictvím jejího náhradníka a chtěl bych zdůraznit, že u této zprávy je hlavní požadovat reformy, zásadní e, reformy v EUCEF a EUVK. Já se na to dívám tak, že je třeba otevřít fondy eh, širšímu spektru investorů, zejména mikroinvestorům. Tím bychom mohli podporovat malé podniky a mikropodniky, které momentálně nemají žádný přístup k takovýmto financím. To je podle mého názoru důležité. Konkrétně to, aby ten limit pro Způsobilost v EUCEF byl snížen ze 100 000 euro na 50 000 euro. To je pozice GUE a jsme ochotní o ní jednat s dalšími stínovými zpravodaji. A uvidíme, jestli dospějeme k vyváženému řešení. Oba tyto fondy musí fungovat transparentněji a také na základě větší geografické vyváženosti. Potřebujeme podle mého názoru diferencovaná kritéria. která by vnesla poněkud jinou logiku do projektů, které mají sociální obsah. tak aby investoři byli povzbuzováni k tomu, aby investovali do těchto oblastí, které jsou někdy považovány za vysoce rizikové. My to musíme si usnadnit v členských státech, které procházejí ekonomickými problémy. například těch 499 členů a 100 tisíc euro aktiv, to jsou bariéry, které jsou příliš vysoké pro země, jako je Řecko, které naléhavě potřebují další investice. Kromě toho se musíme postarat o co nejširší rozptýlenost projektů, jak pokud jde o sektory, tak pokud jde o jednotlivé části Evropy, protože jinak to dopadne situací, kdy většina peněz skončí v rukou lidí, kteří je potřebují nejméně, tedy manažerů z bohatých zemí, kteří budou přicházet s projekty, které nebudou mít žádný, žádnou přidanou hodnotu pro rozvoj nebo růst. Chci poděkovat ještě jednou zpravodajce a velice rád se budu účastnit schůzí se stínovými zpravodaji. Děkuji vám. Thank you very much. Uh, I have no nomina- Děkuji za zelené žádné nominace, ale Filip v každém případě za zelené. Ano, ano. Já myslím, že jsem stínovým. Ne, podle mých eh, spisů zde nikdo za zelené nejmenoval stínového. Ne, ne, ne. Dobře, ano, takže ano blahopřeji kolegyně Pitikainen za zprávu, děkuji Burkhartovi. Já jsem tak transparentní, že mě ani asi nevidíte. Takže blahopřeji eh, za zprávu. Souhlasíme se záměrem zpravodajky, že ten zrevidovaný režim zajistí jak marketing, tak management a v podstatě pokud jde o ty fondy, když Eh, jsou etablovány tedy v jednom státě, manažovány v jiném státě, takže my sdílíme i s návrhem komise eh, rozšířit eh, okruh těch manažerů, kteří budou povoleni, kteří budou moci používat tento label, ale pozor na to, protože, no dobře, tady je třeba, mm, jak si zabránit těmto manažerům, aby nepoužívali eh, tento, tuto etiketu Jusef eh, proto, aby nějakým způsobem si vylepšovali image a v podstatě by ničím jiným nepřispěli k věci. Také souhlasíme, pokud jde o ty požadavky na fondy, především návrh eh, zavést tam proporcionalitu a, dělat, a diferencovat eh, tedy mm, mezi těmi manažery do 250 a na 250 a takže mm, podle takových kritérií, ale nicméně to již teď jsme o tom hodně diskutovali v prvním kole, eh, mm, když jsme hovořili o Jusef a Juveka, to je ten limit, ten práh pro investice do těchto fondů a my jsme řekli 100 tisíc, ale proč? My jsme chtěli, aby ti retailoví malí investoři, kteří, jak bych to řekl, aby náhodou tedy nevědomky se nedostávaly do nějakých fondů, které jsou rizikovější než ty tradiční, protože nejsou dostatečně třeba vzdělaní dostatečně. Takže dobře, pokud Eh, po, takže ty eh, fondy pro společné kolektivní investování typu USIC, tedy podílové, takže ano, to jsou ty tradiční, ale potom je možné tedy i, aby investovali do těch sociálních fondů či těch rizikových, ale tam budou mít režim ochrany investora, eh, takže tam ta míra nebo režim ochrany bude jiný u těch fondů sociálního investování či těch rizikových, ne, na rozdíl od těch fondu pro kolektivní investování, tedy USIC. A takže kromě toho ještě dovolte tři další poznámky. Za prvé, pokud jde o návrh komise rozšířit eh, okruh aktiv, které, se, které budou způsobilé, takže bereme na vědomí záměr komise umožnit eh, eh, investovat Eh, tam jde o eh, tedy eh, ty malé podniky, bude to určené počtem zaměstnanců 299, ale ten stávající limit 50 milionů by měl být zachován. Pokud jde o poplatky, provize, určitě podporujeme návrh komise zabránit, aby, těm, aby hostitelské členské státy ukládaly poplatky a další náklady které se týkají přeshraničních trhů a zároveň máme za to, že specifická pravidla mm, by měla být zavedena právě i e, abychom regulovali e, poplatky manažerů, které by měly být nízké, tak aby se zmaximalizovaly peníze pro investice, aby to byly, aby to byly peníze na skutečné investice, ne na poplatky a dále. no, dá, budem, předložíme pozměňovací návrhy, abychom měli nějaký, nějaká kritéria pro měření sociálního dopadu. A stejně tak bychom měli mít určitá kritéria pro vyhodnocení eh, toho eh, inovativního dopadu těchto investic. Takže to je všechno. Mhm, takže a Eh, takže mm, musím říct ale, že většinou se Sirpou spolupracujeme dobře, tak se to podaří. Děkuji, nevidím nikoho z EFTT, ENF, žádné jmenování také, nikdo nebyl jmenován s tím, takže potom teď HDI, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, já souhlasím s mm, že toto je důležitá součást MU, protože když se podíváme na uh, rizikový kapitál, tak jsme pětina USA. A také to souvisí s diskusí o Brexitu, protože Británie představuje 36 veškerých aktivit rizikového kapitálu. A mm, důležité je, jak to navýšit když toto zmizí. Takže je důležité se zamyslet nad nějakým proveditelným řešením. Stávající návrh ne, mm, se nezabývá třetími státy, což je jedna věc, jeden způsob, jak bychom k tomu mohli přistoupit. Můj druhý, mm, druhá připomínka je, že si nejsem zcela jistá, že jak toto bude eh, řešeno. A možná by stálo za to to eh, zvážit znovu, protože tam se říká, že hodnocení dopadu eh, mm, mm, řídit, jak manažer z třetích zemí, EU, e e tak tam byl konsensus, který, což je věc, kterou jsem se snažila zdůraznit. Když eh, bych reagovala na to, co řekl zpravodaj, nejsem si jistá, že bychom se měli teď zaměřovat na ESMA a snažit se posilovat registraci. Myslím, že eh, otázky zdanění, když se na to podíváme z evropské perspektivy, tak je to důležitější, protože to skutečně Eh, to brzdí ten růst. Eh, a to, to je hlavně diferenční zdanění. To je, pokud bychom toto mohli vyřešit, tak bychom zabránili fragmentaci, která tam je. co se týče růstu rizikového kapitálu, eh, to je věc, kterou je třeba řešit. Děkuji. Děkuji. Další je Eva Paunová. Eva, prosím. Děkuji. také podpořím eh, tuto tématiku, protože já jsem na tom dlouho sama pracovala. Myslím, že růst v Evropě je nutný. Musíme hledat všechny cesty, jak eh, růst podpořit. Mm, to je důležité pro společnost, pro podnikání. Eh, v tomto nařízení můžeme, právě máme příležitost stimulovat ekonomický růst tím, že bychom eh, eliminovali bariéry a udělali mm, pokrok v oblasti eh, v oblasti kapitálový, unie kapitálových trhů, o tom, o které již delší dobu mluvíme. A rozhodnější kroky je třeba přijmout co nejdříve. Já eh, jsem v podstatě tedy schodím do diskusí, setkávám se s, business, s podnikateli, ale vlastně to ne, neřešíme. Pokud bychom mohli ty sliby rychleji splnit, tak by to byl první důležitý krok. Jsem si jistý, že najdeme konsensus, jak to udělat. Já velice podporuji ten text, který um, ruší poplatky um, ehm, ehm, UK e e e a EUSF a Chci zmínit několik čísel, protože jsou poměrně e, překvapivé. Rizikový kapitál je méně než 0,1 HDP e, v EU, v USA je to více, i v Izraeli. Abychom redukovali toto mezi, tento e, rozdíl a zvýš, posílili sektor, tak musíme být velmi opatrní při přeskoumávání efektu kontramerzních opatření, jako je minimální investice eh, vyžadovaná pro investici do EU, VK a EU se neprofesionálních investory. Proto vítám další, to další snížení, jak navrhuje zpravodaj. Společně můžeme eh, dospět k mm, poměrně jasnému textu, který bude řešit tyto věci v nadcházejících týdnech. Bude to skutečně klíčové eh, Mm, v rámci mm. Děkuji, Eva. A poslední je Pervaš B, než, než dám slovo z, zpátky zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím to, co tady bylo řečeno. Chtěla bych ještě eh, k tomu dát tři připomínky. První se týká tomu režimu, který byl aplikovan než to bylo dříve, než existovala koncepce Unie kapitálových trhů. A přesto se již, již byly známé rizika. Jedno omezení je nutnost lépe mobilizovat rizikový kapitál ve prospěch evropské ekonomiky eh, při absenci integrovaného trhu Ehm, vlastně handikuje evropskou ekonomiku a financování. A to je, tady to je slibné. Na druhé straně, když eh, vytvoříme tyto eh, režimy, tak jsme vytvářeli jaksi mezeru s rizika, eh, kdy, kdy dochází k efektům, které by nežádoucí. Post, druhá připomínka. Podmínky mm, na kapitál, který je vyžadován a ty eh, návrhy zpravodaje, kterou sdílím část jejího eh, přístupu, co se týče eh, finančních trhů. Ale v tomto případě bych byla velmi opatrná, co se týče snižování požadavků na kapitál, kapitálových požadavků u těchto fondů, protože Mm, jinak eh, bychom eh, vlastně udělali pravý opak než toho, co chceme. V globálním mm, textu, kdy eh, je třeba, aby mm, vlastně ta jistota fondu byla větší, aby bylo možné jít do rizik. ESMA, legislativa k těm kapitálovým um, požadavkům. Já nejsem pro, já se respektují ESMA. Myslím, že ESMA je dobře adaptována, aby um, s jasnou konzultací tržních aktérů um, dělá to, co ne, nedělá uh, zákonodárce. Co má dělat zákonodárce, by měl dělat. Proto bych chtěla rozdělit role, aby legislativa se zhostila své odpovědnosti, stanovila požadavky rozumné v kapitál a ESMA pak by e, se zabývala vším ostatním, totiž implementací a dozorem. E, co se týče eh, působnosti legislativy jako zpravodajka, se domnívám, že bychom měli využít této revize a zvýšit ochranu investorů, ale také dbát na to, aby eh, tento nástroj byl ve službách financování našich strategických cílů jako Evropské unie. Eh, to je otázka dlouhodobých investic, především ekologickém transformaci. A je nutné, nelze zanmávat roli, kterou mohou sehrát kapitálové trhy a tady eh, musíme také eh, využít legislativu tímto směrem. Děkuji. Teď dám slovo zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat stínovým zpravodajům i řečníkům je tady celá řada zajímavých otázek, které byly, eh, které tady padly. Hmm. Samozřejmě v těch detailech eh, jsou eh, rozdíly především, co se týče role ESMA. Obě dámy to tady rozpracovali, Pervánš a Nina. Myslím si, že důležité, abychom Eh, nakonec tedy dospěli k dohodě eh, regulaci, která branži jako takovou podpoří a vytvoří pobídky pro růst více, než tomu bylo do posud. Na jedné straně, na druhé straně. A tady souhlasím s Pervanš, je důležité, abychom do budoucna také zaručili mm, solidnost, je solidnost nebo vlastně bezpečnost těchto fondů. To je nutnost. A tady musíme eh, dobře zvažovat, jak ty role rozdělíme tady. Je to dobrý návrh, mm, který tady byl předložen a v příštích týdnech k tomu povedeme jistě zajímavé diskuse. Děkuji eh, jménem zpravodaje. Díky. Lhuta pro pozměňovací návrhy je 24. první, to je více než u toho absolutoria. Eh, pozměňovací návrhy se budou projednávat 27. a 8. druhý hlasování. Doufejme, že se eh, stínový zpravodajové shodnou do té doby. Je Eh, v Ekon na konci března 22. 23. 3. Děkuji. Než dojdeme k dalšímu bodu, tak mm, předám předsednictví do Mato. Okay, thank you. Sure. Děkuji vám, pane předsedo. Dobré dopoledne všem, všechno nejlepší v novém roce. Budeme pokračovat s pořadem jednání. More minutes, no? yes. Máme ještě 10 minut. Wait or a while. That is coming there. Reporters.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 Yeah. restart 11.15. Tak je 11.15, můžeme pokračovat. Pokud vám to nebude vadit, budu hovořit španělsky. Punto numero 10, Unión Bancaria. Bankovní unie, výroční zpráva za rok 2016, jak víte, máme zde 437 pozměňovacích návrhů, zpravodajka připravila řadu kompromisů, ano, a takže mm, eh, doufám, že postihnou všechny pozměňovací návrhy i ve úterý se sešli stínoví, kteří dále pokračovali, ale hned bez průtahu dáme zprove paní zpravodajce, paní Hibner. Eh, eh, Děkuji, já budu hovořit anglicky. Moc krát vám děkuji. Já chtěla bych možná začít určitou opravou. My ani zdaleka nepřijímáme většinu pozměňovacích návrhů. Mně se podařilo navrhnout víceméně 30, možná 29, 30, 31 kompromisů. A potom tam bude hodně pozměňovacích návrhů, které zahrnuty nebudou. Týkají se stejných věcí, ale je nemožné z nich vytvořit nějaký kompromis. Tvorba kompromisu je tady stále ještě obtížná, protože je těžké na, najít v těch pozměňovacích návrzích nějaké linie politických frakcí. Tam je velká, ve, velký rozptyl mezi politickými frakcemi a snažíme se především o najít nějakou konzistentnost, nějakou eh, linii která by možná se týkala mnoha frakcí, ale přesto by byla konzistentní co do obsahu. Stínoví zpravodajové už eh, nyní eh, pracují, čeká nás za několik okamžiků diskuze o kompromisech. Eh, minulý týden jsme se už sešli a teď jsme v období, kdy doufáme také v písemný postup, který by měl objasnit některé otázky ohledně kompromisu, o kterých jsme ještě nediskutovali a další eh, schůze se bude konat během štrasburského týdne. Já doufám, že to bude hotové pro hlasování v Ekonu 25. Chtěla bych zmínit několik otázek, u kterých, eh, u kterých tvoříme kompromisy. Jsou to otázky důležité a myslím, že také těžké. Týkají se výzev, eh, před kterými stojíme. První kompromis se týká eh, situace v bankovním sektoru u nevýkonných půjček, týká se profitability a tady bylo poměrně lehké ten kompromis najít. Široký kompromis ohledně diagnózy této situace, která je zdrojem obav pro nás všechny. Tady jde o e, insolventnost a primární a sekundární trhy. To jsou všechno e, otázky, kde je poměrně jednoduché najít společnou linii. Potom e, existují určité názorové rozdíly ohledně načasování. Někteří kolegové se domnívají, že je velice nutné najít řešení co nejrychleji. Jiní by si raději vyhradili na to řešení dostatek času. Já si myslím, že se nám podaří dosáhnout dohody ohledně typů reform, které potřebujeme. Zabýváme se to také zapojením evropské úrovně, ale v kontextu národních legislativ, pod kterou spadá většina těchto otázek. Myslím si, že i ten původní kompromis jsme poněkud posílili, pokud jde o zapojení ECB a také pokud jde o specifické způsoby, jak vytvářet trhy z NPL. Tady jsme tedy, myslím, blízko kompromisu. Potom druhá otázka, a ta je velice složitá a bude i nadále extrémně složitá, to je hledání kompromisu ohledně státního dluhu. Tady máme velké množství pozměňovacích návrhů na téma státní dluh. A tady vyčíst z toho nějakou pozici frakcí je nesmírně těžké. Podařilo se tam ale dát dohromady eh, pozměňovací návrhy, kde se jasně eh, vyjmenovávají přínosy a rizika. A myslím si, že všichni chápeme, že jsme v situaci, kdy stále ještě čekáme na výsledky eh, FSB, která se tím zabývá takže nám nejde o to, abychom zaujali nějakou definitivní pozici. Přeformulovali jsme tedy ten kompromis, ale myslím si, že bude dobrý. Potom také diskutujeme o mezinárodních standardech a o práci, která probíhá v Bazileji. A tady máme dilema zda bychom se měli vyjádřit velice silně, že je potřeba bezpodmínečně splňovat mezinárodní standardy. Jsou kolegové, kteří by si raději přáli, abychom zdůraznili důvody, které by opravňovaly odchylku od mezinárodních standardů. Tady také musíme najít kompromis. Je jasné, že Unie by měla udělat všechno, co je v jejich silách, aby ovlivňovala práci na globální úrovni. Místo, aby pokračovala v tom přístupu, který spočívá v tom, že se nás toho netýká, pokud s tím nebudeme spokojení, tak se od mezinárodních standardů zkrátka odchýlíme. Tady tedy myslím, že to s kompromisem půjde. Potom jsme také zajedno pokud jde o přítomnost Evropské unie na mezinárodních fórech. Tady se plně opíráme o návrh Silvi Gular. přestože se domníváme, že ten byl oslaben dalšími doplněními. My bychom tedy rádi viděli nějaký, nějakou tvrdší cestu. Pak si myslím, že mezi námi nejsou větší rozdíly, pokud jde o e, národní e, pravomoce a o kapitálové požadavky. Tady si myslím, že nebudou žádné problémy. Pak je tady samozřejmě ta e, velká otázka too big to fail. Budeme jako Ekon i jako parlament opakovat, že jsme nespokojení se situací. Ale já osobně se domnívám, že bychom se tímto tématem měli zabývat eh, jaksi objektivněji a vnímat pokrok, ke kterému došlo. Je to ale ta velká otázka, což je zablokované téma eh, BSR a my ho nechceme znovu otevřít touto zprávou. Nepovažujeme to za vhodné místo, vhodnou situaci. Tady se obávám, že ten kompromis bude křehký. Nejsem si jistá, jestli se nám podaří dosáhnout stabilního kompromisu. Už jsme diskutovali o eh, Misseling. To je téma, kterým se budeme dále zabývat. Všichni souhlasíme s tím, že je potřeba neotevírat znovu MIFID. Dohodli jsme se s kolegy, že Zelení a ALDE připraví kompromis k dalšímu odstavci o Brexitu, takže to bude ještě další kompromis, který si myslím nebude eh, problémový a já stále ještě čekám na kompromisy, které slibili připravit zelení a socialista. Jeden z nich se týká makroprudenčních politik, takže tady čekám na jejich návrhy. Vypadá to tedy, že celkem bude asi 30 kompromisů, když nepočítám úvodní ustanovení, ale mnoho jednotlivých pozměňovacích návrhů. Dobře, děkuji a teď eh, přejdeme ke stínovým zpravodajům. Čtyři minuty na jednoho, nejprve za socialisty, eh, paní Delvo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat Danuše Hübner. Eh, je to skutečně tady ehm, chci kompromis, nebylo to snadné. Já nechci dodat nic k tomu schrnutí těch diskusí, které e, proběhly s, tínových zpravodajů, e, byla celá řada problémů, který jsme čelili. My připravujeme kompromis k makroprudenčním otázkám. Doufám, že se to podaří ještě dnes. Vidím tady celou řadu pozměňovacích um, návrhů a domnívám se, že se musíme eh, vrátit k tomu podstatnému, pokud chceme, aby zpráva splňovala, naše, splňovala cíl, totiž vyslat nějaký signál, zajistit um, kontrolu aplikace nebo implementace bankovní unie, což je úkol parlamentu sledovat, jak se implementují různá e, regulace, které přijímáme je e, nutné říci, co funguje dobře, co funguje e, méně dobře a co chybí. E, pozitivního hlediska je možné říci, že DC jsou konečně transponovány. Fond jednotné rezoluce probíhá, dozor se zlepšuje, zase, že funguje. Hmm, too big to fail. Ta otázka není vyřešena. Chybí třetí pilíř a eh, chybí fiskální backstop. A bez toho není bankovní unie hotová. Máme konsensus tedy v zá, základních principech, v diagnóze, co funguje, co ne, ale jsou rozdíly e, k tím, jak e, implementovat to, co chybí. A Eh, mm, mm, mm, myslím, že jsme eh, je nutné dospět k řešení všech těch otázek, které eh, jsou otevřené v příslušných termínech, které jsou. Máme návrh komise EDIS, na které se ještě probíhá finalizace 3, celý ten balíček bude diskus, dis, prodiskutován. Eh, nechceme, aby výsledek té diskusy byl předjímán v této zprávě. Je legitimní, ehm, aby každý jednotlivý poslanec navrho, dával pozměňovací návrhy, aby ukázal svůj názor, ale pokud chceme být koherentní, tak musíme najít kompromis, aniž bychom předjímali diskuse, které eh, proběhly jinde a které um, diskutují o těch otázkách v příslušných fórech. Takže děkuji za trpělivost, tím skončím a chci zdůraznit vůli naší eh, frakce dospět k textu, který bude dostatečně jasný, aniž bychom Eh, předjímali eh, rozhodnutí, které musí padnout jinde. Děkuji. Děkuji, ano, na čas, přesně podle času EKR. Prosím. Mr. Lunes. Ano, pan Lunes je naším stínovým a on mě požádal, abych ho omluvil, eh, protože nebyl schopen dnes dorazit a já tedy to za něj přečtu. Pan Lunes bych chtěl poděkovat zpravodajce za návrh kompromisů, eh, které jsou vyvážené. Během výměny názoru o e, návrhu zprávy v Ekonu, tak EKR požádal zpravodajku, aby zvážila, že eh, zruší e, tu kapitalu o e, Eh, jednu kapitolu a že tam budou pouze tři kapitoly, to znamená každá kapitola podle jednotlivých pilířů bankovní unie. A vidíme, kvitujeme s potěšením, že zpravodajka akceptovala tuto změnu struktury zprávu. Eh, naše pozměňovací návrhy se zaměřily na eh, otázku expozice pro suverénní dluhy, tedy státní dluhy, na princip too big to, to fall a potom i mm, jsme se zaměřili na e, e, režim pojišťovnictví na evropské úrovni. A v podstatě i ostatní členové mm, se zabývali stejnými tématy a e, paní zpravodajka začlenila názory různých frakcí do jednotlivých kompromisů. Pokud jde o pilíř 3 bankovní unie, tak jak jsme očekávali, řada pozměňovacích návrhů byla předložena již a v podstatě různými směry jdou. A v, a v důsledku tedy tohoto eh, vzhledem k omezenému počtu odstavců, tak asi bude dost problematické, náročné to zapracovat. A v tomto ohledu pan Lunes také bych chtěl zmínit eh, tu vyváženost, eh, která se týká Edisu v návrhu zprávy, což by mohl být dobrý základ pro vyjednávání o kompromisních návrhů o kompromisních návrzích příští týden ve Štrasburku. Těšíme se na konstruktivní spolupráci a na kompromisy od zpravodajky dalších stínových zpravodajů v naději, že společně se nám pohodoří vytvořit zprávu, která bude jasná, ambiciozní a realistická. Thank you very much. Děkuji. <clears throat> A nyní Zalde, Zalde tu nikdo není, takže zakuje. pan McCarthy. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodajce za kompromisní návrhy. A um, bohužel jsem nemohl se zúčastnit poslední stíno, schůze stínových zpravodajů. A teď pár konkrétních, mm, po, konkrétní poznámky, tak ty jsem poslal e-mailem. Já vítám to, že do kompromisu se dostaly záležitosti jako možná řešení eh, pro nebonitní úvěry, eh, to, že tam uznáváte, že ten problém mm, eh, je i způsoben poptávkou. Potom stínový bankovní sektor, to také se tam řeší a také vítám, že tam hovoří o specificky o tom, že by je třeba přijmout minimální standardy, pokud je absorpci a dále kompromisní návrhy a stávající řešení, pokud jde o bailouty, nestačí, ten fond nestačí. Potom i já doufám, že naše připomínky také se ocitnou v konečné zprávě. Musíme především eh, zanalizovat příčiny nedostatečné profitability eh, na tomto trhu a především v některých zemích, tam, kde jsou velké škrty, kde nejsou dostatečné investice. To přece přispělo k těmto problémům. Pokud jde o zadlužení státu, suverénní dluh, tak zde některé členské státy se hm, snaží splňovat obezřetnostní požadavky a to kvitujeme. Potom potom několik pozměňovacích návrhů, které se týkají netransparentnosti celého procesu a především to se ukázalo v tom, eh, jak se přistupovalo k Deutsche Bank minulý rok a já myslím, že to by se také mělo ocitnout v prá- ve zprávě. Samozřejmě my máme malé možnosti, jak dohlížet na činnosti orgánu dozoru, ale je třeba, abychom kolektivně vyjádřili naši obavu. Určitě tady, myslím, na tom se dohodneme v kompromisech. Důležitější je, že musíme uznat realitu, že stávající omezené návrhy, které se týkají eh, problému suverénních bank a eh, too big to fall, takže to zatím nebylo vyřešeno. A zde týká se to tedy hlavně těch velkých bank. Je třeba, abychom řešili toto tento problém i u investičních bank a komerčních bank, abychom eh, dali jim různé podmínky, především u těch investičních bank, investičního bankovnictví. Dále <clears throat> my zde máme zprávu z roku 2012, eh, kde eh, se apeluje na určitý pokrok, je třeba to rozpracovat, takže my se těšíme na Eh, eh, spolupráci se spravodajkou a stínovými zpravodaji. Děkuji, pane předsedo. Za zelené. Thank you, chair. On, on behalf of, uh... Děkuji za eh, Svena Vývolta chci poděkovat zpravodajce za dobrou spolupráci ale nicméně myslíme si, že některé odstavce ve zprávě eh, jdou, správným, jdou špatným směrem, protože eh, ten finanční systém pořád je příliš komplikovaný a některé banky jsou podkapitalizované. To se musí změnit. A náš eh, výbor přece musí dbát na finanční stabilitu. To je naše linie a zároveň se snažíme propagovat finanční deregulaci. Ceníme si, že některé ty připomínky se dostaly do prvních kompromisů, především nutnost rychle regulovat eh, ten bankovní, šedý bankovní sektor, který roste. A potom eh, eh, je třeba i, abychom upravili tu konfiguraci těch makroobezřetostních pravidel podle velikosti bank. A potom i Eh, kompromisy musí stavívat otázkou jako eh, otázkou prodeje a milních informací, které se dávají retailovým investorům, jako například to se týká Itálie, potom je třeba i posilovat makroobezřetnostní rámec. Zde se pokusíme k tomu dnes eh, rozeslat pozměňovací návrh. Za třetí, možné vyjednávání po referendu by v, e, v, v Spojeném království by nemělo vést tomu, že vzniknou rozdílné podmínky pro evropské a neevropské finanční instituce. Dále podporujeme některé pozměňovací návrhy, které předložili kolegové z ALDE. Souhlasíme například s tím, že je naléhavé, nutné, abychom zavedli reformu bankovní struktury, abychom vyřešili problémy těch skutečně obrovských investic, eh, institucí, tedy ten problém too big to fall, fail a potom je třeba i mm, Potom máme zde otázku těch bailoutových fondů, to je třeba také vyřešit, to je pozměňovací návrh paní Hybnerové, potom paní Kulár hovoří o zodpovědnosti mezinárodních instancí, jako je Basilejský výbor, které také by měly skládat účty výboru EKON. Dále transparentnost vůči veřejnosti, pokud jde o zveřejňování eh, eh, rozhodnutí a teď se blížím k závěru hm, a v neposlední řadě chceme mm, i mm, vyjádřit naše e, obavy, které se týkají těch kapitálových požadavků, které by se snad měly snižovat a kompromisní návrhy vítají. E, to, že e, kapitálové předpisy jsou důležité, ale jsou se takové indicie, od, že orgány dozoru začaly e, reklasifikovat tyto kapitálové požadavky, aby to bylo v podstatě měkčí, aby banky si mohly dále vyplácet dividendy a bonusy. Reuters hovoří o tom, že ECB teď i dali takový vánoční dárek Deutsche Bank, protože jim snížili eh, kapitálové požadavky na 9,51 eh, podle výsledků, čtvrtletních výsledků v podstatě eh, tím, a to si myslím, že je věc, kterou je třeba řešit a budeme rádi spolupracovat s kolegy i se spravodajkou. Děkuji. Thank you very much. There is no more. Děkuji, Erneste. Žádní další stínové zpravodové už tu nejsou, takže dáme prostor ke FBI. E- Eva Paunová na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Hybner za skvělou práci, kterou odvedla na tomto návrhu stanoviska. Myslím si, že zatím máme velice dobrý a solidní základ eh, pro další práci na této složité a zároveň citlivé problematice. Pro nikoho není tajemstvím, že mnoho z těchto výzev eh, je nás ještě čeká při dokončování bankovní unie. Nicméně někteří v Evropě se domnívají, že eh, toto je úkolem pouze členských států. Já si naopak myslím, že pokud máme posílit měnovou unii a zajistit tolik potřebnou finanční stabilitu eurozóny, pak Evropský parlament rozhodně musí e, být aktivně zapojen do dokončení e, Evropské bankovní unie. Sdílím některé obavy e, kolegů, zejména pokud jde o koordinaci mezi SRB a dalšími úřady v evropském systému finančního dohledu. Nicméně, myslím si, že mnozí poslanci hodně kritizují, aniž by jasně nabízeli řešení. Já si myslím, že musíme jasněji hovořit o řešeních. Jedním řešením by mohlo být uvolnit kapitál pro investice a postarat se o to, aby se eh, půjčky NPL daly prodávat na, trž, na základě tržních principů. To je problém, který některý eh, zná, na kterým z nás leží na srdci, jinak jsem pro společný text. Děkuji. Teď dám slovo zpravodajce. Nebo ješ, ještě někdo? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, zvedla jsem ruku velice pozdě, protože původně jsem nechtěla zasahovat do procesu, který zjevně probíhá velice dobře a který je ve schopných rukou. Chtěla bych poděkovat zpravodajce, která odvádí skvělou práci se svým týmem stínových zpravodajů Děkuji jí za přístupnost, za to, jak naslouchá i řadovým poslancům eh, při podávání pozměňovacích návrhů. Eh, teď tedy probíhají vyjednávání. Vítám slova paní Delvo ohledně toho, že v té zprávě je mnoho bodů, kde eh, zprávy stále ještě probíhají a jsou v rané fázi. A pokud zaběhneme do přílišných detailů, jako je načasování, rychlost, eh, kondicionalita, tak si myslím, že v tuto chvíli se zatím ještě nedohodneme mezi politickými frakcemi což paní zpravodajka sama zmínila. Když jsem poslouchala pana Lunese nebo jeho prohlášení, tak v podstatě říkal to tež. Mohli bychom se souhlasit, mohli bychom se shodnout na tom, že bankovní unie není hotová. Máme dva pilíře, které jsou zcela evropské, ale ten třetí ještě ne. Potřebujeme úplný třetí pilíř. Takže chápeme, že je akutní ho získat, ale aniž bychom zabíhali do takových detailů. A děkuji také eh, děkuji kolegyni z SD za toto zahájení, za tento úvod, protože mně se zdá, znamená, že v tuto chvíli bychom měli říkat právě toto. Děkuji, Ester, už nikdo v Catch the Eye, takže danu to. Děkuji, já už nemám moc co říct, protože naprosto souhlasím s tím, co právě eh, vypíchla Ester. To je přístup, který musíme v této zprávě uchovat a neměli bychom otvírat otázky, které patří k jiné probíhající práci, anebo které už byly rozhodnuty, jako například usnesení o, o, o Bazileji e, a BSR a další. To jsou témata, která probíhají na globální úrovni, aby zatím nemáme žádný důvod a žádný mandát pro to, abychom to kritizovali. To je potřeba respektovat při všech eh, kompromisech a já tuto obavu plně sdílím. Pak bych chtěla připomenout ještě to, že když jsme eh, poprvé diskutovali v Ekonu o této zprávě, tak podle příspěvku kolegů bylo zjevné, že bude tendence přidávat do této zprávy všechno, co se do tohoto sektoru eh, co se tohoto sektoru týká, co se týká všech problémů všech bank v Evropské unii i na celém světě. Takže v pozměňovacích návrzích bude poměrně výzva eh, zabránit tomu, aby se z toho stal takový vánoční stromeček, kde bude všechno. Protože ta výroční zpráva bude ještě pokračovat eh, v dalších letech. A já doufám, že budeme rozumní a že politické frakce pochopí tento problém takže tím se při kompromisech řídíme, ale bude to těžší, pokud jde o pozměňovací návrhy, které budou samostatné. Všechno, co zatím bylo identifikováno e, jako předmět kompromisu, už, tedy bylo e, oznámeno. Já očekávám písemné reakce v rámci písemného postupu, které by případně identifikovaly ještě nějaké další e, body, kde je třeba kompromis doladit. Já doufám, že kolegové budou aktivní v tomto období do příští schůze a že se nám povede to stihnout na hlasování 25. ledna. Děkuji samozřejmě všem kolegům, kteří zaslali pozměňovací návrhy, kteří se zúčastnili diskuzí. Myslím si, že zatím je to všechno velice užitečné. Děkuji moc krát, Dano, to, takže načasování. Hlasování ve výboru 25. ledna a na plenárním zasedání v únoru nebo v březnu. Další bod 11, různé, nic. 12, další schůze čtvrtek 25. ledna. A teď se přesuneme do eh, místnosti 3C50 eh, na společné zasedání výboru Econ Libe. Děkuji vám.